První eh, zpráva, eh, žádám vás o pozornost, jedná se o zprávu paní Hautala. Jedná se o eh, protokol ve věcech příslušejících železničním kolejovým vozidlům. Doporučení paní Hautala. Budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování.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 Zpráva je přijata, doporučení tedy přijato valnou většinou hlasujících. Je tu doporučení pana Svobody, Hákská umluva ze dne 30. června 2005 o dohodách o volbě soudu. Hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak se přijat valnou většinou. Dalším bodem je zpráva pana Sarvany. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Votazione chiusa. Končím hlasování. Zpráva je přijata. Další bod je zpráva paní Jatemaky. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Jedná se o žádost týkající z Francie. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Votazione chiusa. Končím hlasování. Approvata. Zpráva je přijata. Dalším bodem je eh, stanovisko Soudního dvora ke slučitelnosti dohody mezi Evropskou unii a Kanadou Jedná se o předávání a využívání údajů jmené evidence cestujících, tzv. PNR. Slovo má pan Brok. Prosím, máte slovo. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen. Pane předsedo, vážení kolegové, jménem frakce EPP na základě článku 190 obsah 4 bych chtěl požádat, aby výbor LIBE a další parlamentní výbory mohly tuto otázku znovu projednat. Jde o to vyžádat si stanovisko e, soudního dvora a to může trvat až 30 měsíců. Jde o rozhodující politickou otázku a to je důvod, proč žádám, aby všechny parlamentní výbory, které jsou eh, zainteresovány a jsou příslušné, aby spolupracovali a aby vzali v úvahu, eh, co by to znamenalo, kdyby se to takto vyvinulo. Myslím, že jde o chybu. Děkuji, to bylo velice jasné. Kdo je pro? Tento návrh pana Broka, prosím. Honorevole oh, Foss. Pan Foss, prosím, má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem pro tento návrh. Protože skutečně stínoví zpravodajové se nedohodli mezi frakcemi, nebylo eh, dostatečný čas, abychom mohli náležitě projednat tak důležitou otázku. Myslím, že je tedy důležité, abychom zvážili důsledky eh, tohoto rozhodnutí. Musíme si uvědomit, jaké důsledky by to mohlo nést pro partnery eh, z jiných smluv, pro letecké společnosti. My jsme evropský zákonodárce a e, zákonodárcem není e, Evropský soudní dvůr. My musíme nést tuto odpovědnost. Děkuji, pane Fossi. Teď někdo proti? Kdo je tedy proti, aby promluví? Prego, honorevole. Prosím, máte slovo. Herr Vorsitzender, meine lieben Kolleginnen Vážený pane předsedo, vážení kolegové, já jsem málem řekla, a ah, to je krásné, jak je to od vás milé. Já jsem e, slyšela, že postup e, u Evropského soudního dvora může trvat až dva roky. A mm, ti, kteří byli pro, zase hovořili až o dvou měsících. Teď dokonce se říká až 30 měsíců. Bude-li to ještě několik týdnů pokračovat, budeme říkat, že je to 40 měsíců. Hovořil k nám e, před chvílí papež a říkal, že musíme respektovat vlastní pravidla a hájit vlastní hodnoty. Já jsem vás vyslechla, pane Broku, velmi pozorně a když už jde o hlasování v Evropském parlamentu nebo když jde o výsledek eh, voleb. Prostě je možné, že se takové výsledky někomu nelíbí eh, v případě pochybnosti, ale je třeba respektovat výsledek hlasování. Včera jsme hlasovali se zcela jasnými výsledky a dnes je tedy třeba přijmout rozhodnutí o tohoto usnesení a hlasovat. Dobře, budeme tedy hlasovat o tomto návrhu aktualizace. Budeme zvedat ruce. Kdo je pro? Contrario. Proti. Je nezbytné to zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Respinto. Zamítnuto. E Přejdeme tedy k hlasování o celém usnesení. Budeme hlasovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Votazione chiusa. Končím hlasování. Přijato. Grazie. Passiamo adesso alla relazione. Nyní přejdeme k eh, zprávě pana Stýra. EU a globální rámec pro rozvoj pro roce 2015. Odstavec 4, tam jsou dvě části. Nejdříve o první části, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Zkontrolujeme elektronicky druhou část. Zahajuji hlasování. Juža. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 6. První část. Kdo je pro první část? proti, zdrželi se, přijata. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijata. Odstavec 10, dvě části. První část, kdo je pro, proti, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijata. Odstavec 22 ve čtyřech částech. Nejdříve o první části. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnutá. Druhá část. Zahajuji hlasování. Opět je to jmenovité hlasování. Končím hlasování. Zamítnuta. Třetí část, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Ohlas. Čtvrtá část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Odstavec 28 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se. Přijata. Kdo je pro druhou část? Proti. Zdrželi se. Přijata. Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Odstavec 31, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Odstavec 32, dvě části. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Votazione chiusa. Končím hlasování. Přijata. První část odstavce 37. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část je jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Odstavec 58 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Odstavec 61 ve třech částech. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijata. Třetí část. Pro proti. Zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 68 ve dvou částech. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování o první části. Končím hlasování. Přijata. Druhá část. Opět jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Odstavec 74 vrnutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ostavec 78 dvě části. Kdo je pro první část? Proti. Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Odstavec 83. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se.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 Je to jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Votazione chiusa. Končím hlasování. Přijato. Complimenti all'onorevole Stier. Blahopřeji panu Stierovi. Dále budeme hlasovat o Evropské strategii 2020. Je to návrhy usnesení výboru EMPL. Nyní odstavec 1. Hlasem odstavci 1 zvednutím rukou. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 4. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuta. Zamítnut. Pozměňovací návrh 5. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Odstavec 2. Máme tu tři části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Třetí část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Ostavec 15. Má pět částí. První část, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Hlasujeme jmenovitě. Zahajují hlasování. Votazione chiusa. Končím hlasování. Přijata. Třetí část. Opět hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Čtvrtá část, opět jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. <clears throat> Končím hlasování. Přijata. Pátá část zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Odstavec 18 má dvě části. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Odstavec 22 má dvě části. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijata. Druhá část, kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme to elektronicky, zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnuté. Odstavec 25 má dvě části. První část zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijata. Odstavec 29 má dvě části. První část pro. Proti. Zdrželi se. Přijata. Druhá část pro proti, zdrželi se, přijata. Odstavec 30 má dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijata. Druhá část pro, proti. Zkontrolujeme to elektronicky, zahajuji hlasování. Votazione chiusa. Končím hlasování. Zamítnuta. Odstavec 31. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijata. Odstavec 32. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 34. První část. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijata. Odstavec 35 má dvě části. První část. Kdo je pro? Proti Zdrželi se. Přijata. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Končím hlasování. Přijata. Pozměňovací návrh 6 zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnut. Odstavec 40, pozněvací návrh 1, jmenovité hlasování, zahajují hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. Odstavec 45 má tři části. První část zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Druhá část jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. Třetí část. Zvrotím ruky pro, proti, zdrželi se, přijata. Odstavec 46 má dvě části. První část jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijata. Druhá část zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijata. Pozměňovací návrh 2. Zvednutím ruky. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se Zamítnuté. Pozměňovací návrh 3. Pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. Budeme hlasovat o celku usnesení. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Následuje vysvětlení hlasování. Kdo se nechce účastnit, přejmu dobrý oběd. A my pokračujeme dál.